Uh, Dobré odpoledne, milí kolegové. Vítejte na zasedání výboru Libe. Předpokládáme, že schůze potrvá do 18 hodin. Předseda nemohl přijít a proto jej nahradím já pro účely dnešního odpoledne. Nejsou-li připomínky k pořadu jednání, budeme ji považovat za přijatý. Co se týká jazykového režimu, vzměte laskavě na vědomí, že nemáme tlumočení v chorvatštině, dánštině, eh, lotyštině, litevštině, malčtině, slovenštině a gejlštině. Je to bohužel poměrně dlouhý seznam. A tím se dostáváme k prvnímu bodu na pořadu jednání, na který předpokládáme 60 minut. Jedná se o nový návrh komise ohledně systému ETIAS. Já jsem zpravodajka a ráda bych vám sdělila, že tento návrh byl představen výboru 22. března. Pokud umožníte, představím vám návrh zprávy a pak dám slovo Eh, panu Simoncovi, zpravodaj z výboru Ekon, eh, pardon, z eh, hospodářského sociálního výboru. A poté tady bude vystupovat komise a rada, kterým dám také slovo. A poté dáme prostor do diskuse ostatním kolegům. Vidím pana Depré, který je stínový zpravodaj, paní Guillaume a paní Veržia se omluvili, nemohli dnes odpoledne být mezi námi. A paní Guillaume bude nahrazena paní Zipl. Takže, dovolte mi uvést tuto zprávu jen několika málo slovy. Myslím si, že toto je velice důležité téma. Je to téma velice důležité a zároveň velice složité. A nebude vůbec jednoduché eh, tuto zprávu, toto téma přijmout. Nicméně, záměr je to velice dobrý legitimní. Vytvořit eh, systém eh, cestovních informací a povolení v Evropě. Komise předložila tento návrh v loni na podzim a já mohu říci, že hlavní prvky návrhu komise lze jedině přivítat. Systém ETIAS nám umožní hodnotit zda příslušník třetího státu, který nemusí mít víza a chce cestovat do šengenského prostoru, potenciálně znamená bezpečnostní riziko, riziko pro veřejné zdraví nebo jiné podobné riziko, ještě předtím, než se dostane na vnější hranice, respektive na vnější hraniční přechod. Takže systém ETIAS tak přispěje k, lepší, k lepšímu hodnocení toho, zda jsou podmínky vstupu příslušníkem třetího státu naplněny a zda nehrozí ohrožení šengenského systému. Aktuálně na hranicích čelíme tomu, že pohraničníci musí provádět přímo na místě v omezeném čase velice širokou škálu hodnocení. Systém ETIAS, pokud bude schválen a až bude funkční, umožní ještě před pohraniční kontrolu provést několik kontrol, které zatím pohraničníci nemají k dispozici. Ten systém tím pohraničníkům eh, nabízí indikaci toho, zda ta předběžná kontrola proběhla a zda během té kontroly došlo k eh, nutnosti podnikat nějaké kroky. Nicméně neovlivní to e, možnost pohraničníka buď povolit nebo zamítnout přístup dané osobě do šengenského prostoru, pokud bude mít ten pohraničník pocit, že ty podmínky nebudou splněny lze legitimně předpokládat, že ten systém povede k počtu k sníženému počtu eh, odmítnutí vstupu na hranicích, protože ta první kontrola proběhne vlastně ještě předtím, než, ten, než se ten cestovatel vydá na vnější hranice šengenského prostoru. Takže to pravděpodobně zlepší eh, možnosti zprávy hranic a proto podporuji celkové racio eh, návrhu komise a navrhuji několik pozměňovacích návrhů s cílem dále ten návrh zlepšit. Je potřeba říci, že ta zpráva jako taková v této fázi eh, má hodně prostoru pro zlepšení, pro vyjasnění a pro konkretizaci. Abychom připravili tento návrh zprávy, scháněli jsme vstupy od celé škály eh, stran, proběhly technické schůzky s službami komise, diskutovali jsme o detailech celého návrhu a kromě toho bylo konzultováno mnoho expertů, kteří byli přizváni na schůzky stínových zpravodajů a mnoho dalších zúčastněných stran. Já jsem velice vděčná stínovým zpravodajům, protože projevili skutečný zájem a ještě předtím, než byl předložen tento návrh zprávy, jsme podnikli několik schůzek stínových zpravodajů. Podnikli jsme také e, schůzku s Evropskou agentu a s evropskými agenturami, e, které jsou zasaženy e, systémem ETIAS, EULISA, Europol a dalšími. Měli jsme schůzku s ochráncem dat, s experty z USA, kde mají podobný systém USSTA a hovořili jsme se zástupci aerolinek. A nakonec eh, byla představena eh, také studie eh, na systém ETIAS, kde jsme představili ty závěry. Získali jsme stanovisko FRA, navštívili jsme EU LISA ve Štrasburku, to bylo minulý měsíc, a potom všem, v tomto návrhu zprávy představujeme několik pozměňovacích návrhů, dovolte mi uvést ty nejdůležitější. Za prvé, snaha vyhnout se implementačním problémům. Viděli jsme, že může docházet k velice vážným problémům s implementací, pokud bychom některé části toho návrhu nezměnili. Navrhujeme detailnější pravidla pro určování členského státu, který je zodpovědný za hodnocení v rámci systému ETIAS a systémy možného odvolání. Kritéria členských států prvního vstupu by měla být doplněna eh, odpovědností o vydaných eh, oznámeních a eh, data o watchlistu ETIAS, aby se zajistila lépe řízená odpovědnost, abychom se vyhnuli zbytečné zátěži Eh, firm, které přepravují osoby na dlouhé vzdálenosti autobusem, tak tyto firmy nebudou do, té, do toho nařízení spadat. Navrhujeme úvodní ustanovení, aby operátoři se mohli eh, propojit s ETIASem, EEAS a dalšími prostřednictvím jednotného vstupního bodu abychom zajistili plyné eh, fungování systému, musí eh, operátoři dostat více informací o ETIASu obecně a o své konkrétní situaci. Měli by být například upozorněni předtím, než jim vyprší eh, povolení v rámci systému ETIAS, měli by mít možnost přihlásit se o nové povolení předtím, než jim to staré vyprší. Další informace o systému odvolání musíme poskytnout, abychom zajistili, že to právo na odvolání bude moci být účinně prováděno. V mnoha částech navrhujeme eh, vyjasnění toho návrhu, aby ta ustanovení byla lépe definována, aby zde bylo více pojistek pro cestující. Eh, například eh, to, že někdo nahlásil dokumenty za ztracené, nemůže vést k automatickému odmítnutí, spíš to musí vést k dalším kontrolám. Rovněž zde dodáváme určité pozměňovací návrhy o účinnosti Víme, že členské státy mají určité centrální body vstupu, které používají eh, používají složky čné v trestním řízení na místo ETIASu a je potřeba vyhnout se tomu, aby se do toho celého procesu zapojovala ještě třetí entita, to by to ještě daleko zhoršilo, zkomplikovalo. Dále, aby byly zlepšeny pohraniční kontroly, pohraničníci provádějící druhotnou pohraniční kontrolu musí mít možnost ji provádět v souladu se systémem ETIAS. Pokud už je druhotná kontrola při primární kontrole eh, zhodnocena jako nutná. Měly by mít orgány náležitý přístup do všech informačních systémů, aby mohly rozhodovat informovaně. Předkládáme pozměňovací návrhy o ochraně a bezpečnosti osobních údajů. To má být více harmonizováno s právním základem dalších velkoškálových informačních systémů a tím to má být celé posíleno. Dále doložky o řízení rizik a ochraně osobních údajů by design a by default. To musí být také součástí tohoto návrhu. Pak jsme sem dodali pozměňovací návrhy o dohledu a odpovědnosti je zde celá řada nových nebo posílených doložek, které mají zajistit, zajistit vyšší transparentnost a tím lepší odpovědnost celého systému. Takže si myslím, že celkově vzato jsme se snažili ten text zlepšit. Jsem si jistá, že všechny vaše pozměňovací návrhy půjdou stejným směrem. A budeme se jistě všichni snažit dospět takového návrhu, takového textu, který bude nejen dobrý ve svém záměru, ve svém účelu, ale bude také schopen řádného fungování a řádné implementace. To je podle mě hlavní úkol, který máme. A e, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. No a teď už dám eh, slovo panu Simoncovi, zpravodaji z eh, hospodářského sociálního výboru. Díky, že jste mezi nás přišel a už vás napjatě posloucháme. Děkuji. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, jsem velice rád, že tentokrát je eh, hospodářský a sociální výbor, který je poradní výbor, eh, vám konečně mohl poradit. A jsem také velice rád, že eh, jste nám eh, celou věc takto hezky představila. Zdá se, že mnoho z našich rad eh, jste si vzali k srdci. Když dovolíte, stručně se vyjádřím k našemu stanovisku a poté zdůrazním ty aspekty tohoto návrhu, které jsou podle našeho názoru zvlášť důležité. v rámci přípravy návrhu zprávy. Je důležité, abyste si uvědomili, že v našem výboru se hodně zaměřujeme na to, jak moc a zda je systém ETIAS zapotřebí. Já jako zpravodaj jsem dospěl k následujícím závěrům. A tedy, ETIAS je aktuálně něco nevyhnutelného. A já jsem získal plnou podporu pro své prohlášení, že kdokoliv, kdo hlasuje proti tomuto systému, se bude muset zodpovídat pakliže dojde k nějakému teroristickému útoku, který bude pocházet z třetích států. Protože to je jeden ze tří účelů tohoto systému. My to zatím tady nebereme tak konsekventně, že by to mělo být i e, součástí zákona, ale myslíme si, že to je právně proveditelné. Podobně jako vy, zmiňujeme otázku ochrany dat a několik dalších aspektů, které jste zmínila jako součásti vašeho dokumentu. Jak o tom hovoří Úřad na ochranu údajů, eh, Evropský, Evropský úřad na ochranu údajů? Je potřeba maximalizovat interoperabilitu a interkonektivitu, aby celý ten systém fungoval možná co nejhladčej z administrativního hlediska. Podobně jako vy, i my chceme zajistit, aby nám šlo především o občana. A to zejména o takového občana, který nemá možnost e, vyřídit své věci online. Takže jsou zde určité výjimky a je podle mě dobře, že to jsou všechno věci, které zmiňují obě naše instituce. Na závěr bych rád zdůraznil, bych rád zdůraznil poslední větu třetího odstavce, kde hovoříme o reciprocitě s třetími státy. Je možné, že se můžeme stát eh, obětmi protiopatření ze strany třetích států, například ve věci eh, možného příchodu lidí, které bychom naopak v Evropě rádi měli. Dále je potřeba monitorovat ehm, eh, náklady, jak to říká odstavec 3.8, což může být prováděno delegacemi v daných státech, protože v praxi eh, se zdá, že se to celé tak trochu vymyká z ruky, ale záměrem není, že bychom chtěli těm lidem něco komplikovat nebo něco zbytečně předražovat, když chce někdo přijet do Evropy. A nakonec je potřeba se podívat na nějakou solidní definici kritérií pro jednotlivé kategorie. Naším cílem je, aby třeba diplomatický personál spadal právě do této doložky, ale myslíme si, že bychom se na to měli zaměřit ještě jaksi blíže. Rovněž jsme spolu diskutovali kdo to je ten dopravce, na což se pak objevilo úžasné právní řešení, ale v praxi, a já se často účastním zasedání výboru pro dopravu, takže vím, že je potřeba do toho zahrnout pozemní, leteckou i vodní přepravu. Nicméně je zde zapotřebí definice a omezit to pouze na tedy dopravu po vodě a ve vzduchu je poměrně dobré řešení. A nakonec, eh, co se týká toho celého aspektu vnitřních vodních cest, to z toho návrhu komise zcela vypadlo. Vím, že třeba například na Dunaji eh, je hodně turistů, zejména Američanů. Jsou to lidé, kteří eh, také přicházejí ze zemí Ostbloku, kteří se dostávají do šengenského prostoru třeba ze Srbska právě po Dunaji. A každopádně ten dopravce za něco takového není odpovědný. podobně jako cestující v jiných modech. Děkuji. Děkuji. A nyní, než dám slovo ještě komisi a hradě, ráda bych dala slovo přítomným stínovým zpravodajům a také kolegům, kteří si přejí vystoupit. Možná budete mít třeba také otázky, eh, na které potom komise s radou zareaguje. Takže eh, nejprve je zde za paní Guillaume, paní Zipl, takže já vám dám slovo jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel Sylvie Guillaume dnes nemohla přijít, protože má jiné povinnosti, takže já mám její připomínky a přečtu je. Nejprve chci zdůraznit, co vítám v práci paní Gál. Eh, paní eh, Gál organizovala několik technických schůzek se stínovými zpravodaji, komisí a dalšími zainteresovanými stranami, kteří se, kteří se podílí na, přípra- na, na práci na systému ETIAS. Já jí tedy děkuji za všechno eh, toto. Co se týče její zprávy, je tady pár zajímavých prvků, posiluje informace, které mají získávat občané třetích států v svých žádostech a také e, v průběhu těch řízení. Chce zajistuje, aby pokud vám nic nevypadne z Europolu, aby to tedy e, automaticky e, nevedlo k um, zamítnutí. Pak tady máme samozřejmě také zodpovědnosti zainteresovaných stran. Navrhuje nový systém ohledně toho, který členský stát bude zodpovědný za manuální hodnocení. To by vlastně mohlo vést k lepšímu sdílení těchto úkolů. A členské státy by si byly sebejistější ve chvíli, kdy vytváří eh, třeba nějaké hlášení o někom, protože budou vědět, že jsou zodpovědní za eh, posuzování Eh, této od osoby ve chvíli, kdy si bude žádat, žádat eh, v rámci systému ETIAS. Ale eh, podle mě a mé skupiny tento systém není dostatečně ambiciozní, potřebujeme jej ještě upravit. Já to udělám ve svých pozměňovacích návrzích, zejména co se týče nediskriminace a profilování. Stanovisko EDPS a také studie, kterou vyžadoval výbor LIBE, Eh, říkají, že v podstatě tady může vzniknout de facto diskriminace a profilování a to není něco, co bychom měli jen tak smést ze stolu. Eh, jsou zde tedy údaje, které žádáme od občanů třetích zemí a tady vlastně nemáme žádné důkazy, že pokud eh, vyžadujeme tyto data, že to je tedy nutné ani tedy žádoucí. Některé věci v návrhu komise nejsou taky jasně vyjasněny, jsou poměrně vázné, napří, vá, vágní, to znamená například ta eh, pravidla pro screening. Řadu věcí tedy je tam potřeba lépe definovat a regulovat a eh, konečně, abychom zajistili, aby ten systém dobře fungoval a neměl nějaký nežádoucí dopad na občany třetích zemí, Evropská unie se rozhodla, že by tam měly být eh, také v některých případech výjimky z víz. A tady vlastně tedy eh, bych ráda ještě přidala něco sama za sebe, dráme z toho, co říkala kolegie Sylvie Guillaume. Pan Simons už říkal, že přidaná hodnota eh, osoby, která překračuje hranice, a potom tedy vznikne, eh, dojde k nějakému útoku. Tohle to mě úplně irituje, pokud eh, toho, něco takového slyším, protože útoky, které proběhly v posledních měsících i letech v Evropské unii, vůbec mm, ne, nedělali lidé, kteří přeš, překročili hranice a potom to vůbec nebylo tak, že by den potom nebo týden potom udělali nějaký, tedy spáchali nějaký útok. To vždycky byly útoky ze strany evropských občanů, takže já vůbec nevnímám nebo nechápu, jako by tohle to přinášelo přidanou hodnotu. Uh, pokud eh, tady máme nějaké teroristy nebo řekněme osoby podezřené, podezřelé, eh, máme je často v databázích a vůbec bychom nepotřebovali tento nový systém. Děkuji. Děkuji, paní Zipl. Děkuji také za připomínky od paní Guillaume. A nyní má slovo paní Stevens, prosím. Thank you, Chair. Colleagues. Děkuji. Nejprve bych ráda poděkovala paní zpravodajce za její práci. Je dobré, že podporuje návrh komise. A také navrhuje poskytnout přímý přístup eh, pohraničním strážím do ETIASu v průběhu eh, druhého, druhé kontroly. Eh, toto je zajímavé stanovisko, určitě je to možnost, pokud eh, hraniční kontroly získají pouze ano či ne se systému a nejsou tím systémem vázání, eh, možná budou potřebovat nějaké dodatečné informace. Eh, co se týče dvou pozměňovacích návrhů, mám pochybnosti. Původní návrh poměrně vágně hovoří o tom, že soudce rozhodne zda eh, policejní služby budou eh, mít přístup do systému. Nyní zpravodaj to chce zaměnit eh, cituji, centrálním orgánem. Mě by tedy zajímalo, jestli to nejde proti autonomii členských států, co se týče organizace jejich procesního práva. A konečně zpravodajka si myslí, že aerolinie, které organizují také pozemní dopravu, někdy to jsou tedy eh, autobusy či vlaky, by neměly eh, moci eh, kontrolovat status ETIASu. Já si nemyslím, že to je zase příliš požadovat, aby se vyžádal takovýto vstup. Tady také hovořím o takzvaném EU PNR, to znamená evidenci cestujících, která by se vztahovala i na mezinárodní železniční a autobusovou přepravu. Takže pokud tedy jde o to, že lidé musí eh, prokazovat tedy své dokumenty nebo cestovní doklady, tak eh, to je tedy z mé strany vše. Děkuji paní Stevens. Pan Depre, prosím. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se. Já stejně jako předřečníci Nejprve vám chci poděkovat za kvalitní přípravu, což nám umožnilo si vyslechnout eh, citelně odlišné názory, které se týkají mm, tedy eh, eh, obsahu i rizik spojených s tímto návrhem, takže děkuji za kvalitní přípravu. Zhruba bych řekl řekl, že moje skupina podporuje tento návrh. Jehož cílem je zavést evropský informační systém pro eh, cestování a povolení s tím spojená. To znamená, že ve všech eh, mm, velkých informačních eh, systémech, tak první požadavek respektovat rovnováhu mezi požadavkem na bezpečnosti a základními pra, mm, E, právy. A tady e, to jsou dva delikátní případy. Máme za to, že je nutné definovat, velice korektně definovat kritéria, která se používají pro stanovení rizikových ukazatelů, podle kterých se budou porovnávat žádosti je jasné, že tyto specifické ukazatele rizik v oblasti nezákonné imigrace, bezpečnosti, zdraví, zdraví eh, občanů, tak to bude přijímáno delegovanými akty. Takže tady no, to musí být samozřejmě úměrné a konkrétní, což bude důležitá součást naší odpovědnosti. Musíme na to dbát. Také se plánuje, že se vytvoří eh, eh, seznam dohledu ETIAS složený z údajů, které jsou podezřelé z toho, že spáchali závažný trestný čin nebo u osob, u kterých existují konkrétní indicie, že by případně mohli spáchat trestný čin nebo které vykazují jiná bezpečnostní rizika. Je jasné, že je třeba dbát na to, aby tento seznam osob pod dohledem, aby byl řádně eh, kontrolován členskými státy se všemi zárukami, tak aby skutečně se to týkalo reálně právě těchto osob, které představují reálné riziko v oblasti bezpečnosti, či které představují riziko z titulu migrace. Tedy podle nás je třeba posílit tyto záruky a také i pravidelně vyhodnocovat toto, vyhodnocovat způsob, jak tato rizika budou vyhodnocována. A teď obecně, a tady bych eh, přišel k dalším bodu, není možné, aby kontrola osob, které jsou vymuty z vizové povinnosti, aby byly striktnější než u osob, u kterých pořád platí tato vizová povinnost. A to platí především pro možnost vydat cestovní povolení Eh, s omezeným teritoriálním dosahem, pokud nějaký členský stát vydá negativní stanovisko. V tomto ten eh, návrh je příliš restriktivní a stanoví pouze 15, respektive 14 dní platnost, mezí se to pouze na jeden členský stát. A myslíme si, že lze diskutovat o možnosti těchto omezení ještě. A teď také se plánuje, a tady to jsme zdůrazňovali hodně, aby ten žadatel měl možnost znát důvody odmítnutí a aby měl skutečně odvolací právo, když to povolení cestovat mu bylo odmítnuto či odejmuto. A máme několik konkrétních úvah týkajících se platnosti povolení, délky platnosti. Máme za to, že délka povolení eh, pět let je příliš dlouhá, že bys to mělo zkrátit třeba na dva, na tři roky. A tam je samozřejmě, protože v takto dlouhé době může proběhnout mnoho věcí, tak eh, já myslím, že bychom měli ještě eh, si toto promyslet. A také možná, že nebudete souhlasit, ale cena Eh, za ETIAS 5 až 10 euro. 5 euro to je nejlevnější, než co mají jiné země. Levnější než Kanada, než Austrálie, je to levnější než Spojené státy. Takže Evropané eh, jsou bohatí, eh, takže já myslím, že to pro ně problém nebude. A nyní, ale myslíme si, že by bylo lepší otevřít nebo rozšířit tu cenu, třeba na 10 euro ji zvýšit, ale zvýšit výjimutí které mají třeba děti, které by neplatili nic, eh, nebo studenti, vědci, eh, předná, eh, profesoři přednášející nebo osoby cestující v rámci nevládních organizací humanitárního charakteru, jako, a teď upřesňuji, to je případ vizové politiky, tam to musí být stejné o vizové politiky. Myslíme si, tak jak jste i řekla, paní předsedající, paní zpravodajko, že i v každém případě, když jde o kontrolu v druhé linii, tak v každém případě by měli eh, v podstatě spolehat na ty informace, které již byly jednou schromáženy v ETIASu, takže je zbytečné duplikovat ty informace a Potom víme, že existuje celá řada technických otázek, které třeba ještě vyřešit. Vy jste o tom mluvila, já to nebudu eh, detailně rozebírat, ale především zdůrazňujeme problém interoperability a interkonektivity, propojení s dalšími databázemi. Takže bychom chtěli vědět, co s tím komise udělá eh, v tomto návrhu. A já jsem neviděl dokumentu, možná, že jsem to nečetl dostatečně pečlivě, neviděl jsem konkrétní ustanovení pro některé členské státy, které ještě ne zcela aplikovaly AKI Schengen, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Rumunsko, jak je to tedy s tím způsobem, jak mm, tato ustanovení se budou stahovat právě na tyto země. Takže paní předsedkyně, to jsou úvahy, které jsem chtěl přednést v této fázi. Well, uh, thank you, Mr. Uh, děkuji. Děkuji, pane Depra. Nyní pan Albrecht, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám také jako zpravodajce. Děkuji také stínovým zpravodajům eh, za diskuze, které k tomuto tématu vedeme. Navážu na to, co řekl zástupce eh, hospodářského sociálního výboru. Já si myslím, že nejenom je to úplně mimo říci, že eh, ti terorističní útočníci hm, pocházeli z zahraničí a přišli jen tak, aniž by předtím už žili v Evropské unii. To není pravda. Ale zároveň není pravda, že eh, lidé, kteří přišli, měli občanství e, v zemích, které měly nějakou vízovou výjimku. Takže já vůbec nechápu, jak jste se dostali k tomuto hodnocení. A navíc, e, řekl jste, že někdo, kdo argumentuje proti systému ETIAS, bude zodpovědný za příští útoky. To je přeci urážka a opravdu to eh, umenšuje jakoukoliv důvěryhodnost vaší instituce. Můj pocit z toho je takový, že teď tedy hovoříme o systému ETIAS způsobem, který je vzdálen faktům. My jsme provedli studii našich vlastních eh, služeb v Evropském parlamentu a zjištění těchto služeb říkají, že eh, globálně není vysvětlena potřeba eh, pro systém ETIAS. Eh, opatření týkající se s neregulární migrací a s, tedy co se týče třetích eh, obč, účast, občanů třetích států, kteří nemají vízovou výjimku, to vlastně nikdy to nebylo podloženo. Takže systém, který se zaměřuje na cestující do Evropské unie ze zemí, které mají vízovou výjimku, které nemají tedy vízovou povinnost. Já neříkám, že špatné říci, že, že musíme hledat eh, tedy, nebo dívat se na to, kdo sem cestuje. Ale lidé, kteří přicestovávají ze zemí, které mají, eh, nemají vízovou povinnost, eh, vůbec nevím, proč bychom to měli dělat. Například, když se teda zažádáte o liberalizace vizového styku s Evropskou unii a my jako parlament proto hlasujeme, tak je potřeba aby policie dané země a vlastně taky orgány činné v trestním řízení dané země s námi spolupracovali. Musí s námi spolupracovat, co se týče výměny údajů o e, zločincích a podobně. Takže my také máme šengenský informační systém a e, všechny tyhle ty údaje se tam dostanou pokud všechny členské státy a e, členské země Schengenské Schengenu odvedou dobře svoji práci, potom taky máme samozřejmě e, v případě nějakého takového přitestování, přitestování e, šengenské upozornění a ta osoba je potom překontrolována pokud se snaží přicestovat do Evropské unie. Tento systém jinak by byl velmi drahý, předpokládá se polovina miliardy eur, a zasahovalo by to opravdu do práv na soukromí všech cestujících, kteří cestují z těchto zemí. My tady máme obrovskou databázi a v podstatě si myslím, že takovéto paušální sbírání informací o všech cestujících by bylo úplně v rozporu s tím, co už eh, rozhodl eh, Evropský soud o paušálním sběru eh, soukromých údajů. Takže já fakt, já opravdu nechápu, proč takto e, střem hlav e, směřujeme k tomuto systému. E, a opravdu se to vůbec nepojí s fakty, jsou to spíš takové city. No, vůbec to nepřinese zvýšenou bezpečnost v oblasti tedy cestujících. v Evropské unii přeci jenom pořád bychom se měli poučit z dějin. Například cestování přece jako takové je pozitivní a měli bychom to usnadnit pro lidi ze zemí, které jsou také demokraciemi. Pokud tedy eh, občané takovýchto demokratických států cestují do Evropské unie, neměli bychom jim to stěžovat. Já si tedy myslím, že všechny tyto eh, debaty už nějak neprobíhají a to mě rozesmutňuje. Zdá se mi naopak, že e, tady spíše směřujeme tedy k právnímu systému, který není e, nezbytný a který naopak je v rozporu se základními právy i s našimi hodnotami. Takže já si opravdu myslím, že bychom se znovu měli zamyslet spolu s komisí nad tím, zda a proč takovýto systém je opravdu nezbytný a zda třeba neexistují nějaké alternativy, které by byly eh, jasně zaměřené, jako například eh, investování všech těchto peněz místo investování tady do tohoto systému by se třeba zaměřovalo na cílené policejní aktivity, například nějaký typ spolupráce mezi organičnými v trestním řízení eh, z jednotlivých eh, zemí Evropské unie spolu s eh, zeměmi, které tedy dosáhly vízové liberalizace a podobně a tak dále. Já si myslím, že tohle to by byla opatření, která by byla mnohem efektivnější, co se týče bezpečnosti a boje proti hrozbám pro, eh, vůči naší společnosti. Rozhodně by to bylo lepší než eh, takovýto hromadný sběr údajů systémem ETIAS. Takže pane Depre, já jsem překvapen, že eh, liberální skupina pracuje proti takovémuto systému a dokonce se tedy pracuje tak, takovým způsobem, že se ještě snaží rozšířit tento systém. Já si uvědomuji, že jsem tady v menšině, ale opravdu nechápu, proč nemluvíme o faktech, proč nemluvíme o eh, té studii, kterou předložili eh, výzkumní pracovnice našeho, tedy mm, Evropského parlamentu. Pane Depre, chcete k tomu něco říci? Ne. Paní předsedkyně, no jenom bych chtěl říci, že pokud eh, dobře nás poslouchal náš přítel Kuma, tak určitě vyslechl, že v první části co nejvíce jsem zdůrazňoval, byla nutnost posílit záruky pro občany, jak pokud jde o ty rizikové ukazatele, tak jak pokud jde o ten seznam eh, dozorovaných osob. Pokud byste to vyslechla, přečetla, tak byste pochopil, do jaké míry toto je důležité a jaké riziko to může mít Eh, může to představovat, pokud to nebude eh, správně nastaveno. Za druhé, můj druhý návrh, takže nebudeme mít obecný systém, budeme mít eh, konkrétní cílený systém a budeme spolupracovat s policejními orgány a s pohraniční stráží našich zemí a policejními sbory jiných států. Takže mm, mm, co vám co chcete? Chcete, aby, abyste poslouchal, co vám řekne policie? a tak podle toho jednali, policie pana Erdogana třeba. No, já myslím, že still to, to listen to the Commission and the Okay, so you should answer the personal... Pers hmm, Takže byste měl odpovědět na tu osobní otázku a poté, eh, prosím, eh, budete mít hodně schůzí stínových, takže pokračujte na těchto schůzích. Jenom tom prvnímu bodu. Já první bod. Eh, vy eh, eh, pořád budete požadovat údaje o všech cestujících a vy říkáte ze správných důvodů. Samozřejmě Musí to být cílené na eh, vyhledávání rizik a tak dále, ale zaprvé vy im bianko chcete po všech cestujících údaje. To je to, co kritizuju. Já si myslím, že to skutečně eh, eh, nerespektuje judikaturu soudního dvora. Předtím, než budete schromažďovat údaje, bez ohledu na riziko, nejprve budete schromažďovat a poté budete žádat o data. Děkuji, děkuji za tyto příspěvky za pozitivní, pozitivní postoj vůči e, e, zpravodajce. Samozřejmě otazníku je hodně ještě. A nejprve dám slovo komisi teď, a, e, aby nám objasnila určité věci a mm, potom dám slovo zástupci rady. Prosím, komise. Děkuji, dobrý den. Za prvé chceme poděkovat eh, mm, za přípravu zprávy. Jako obvykle komise eh, mm, obhajuje svůj postoj. Samozřejmě vítáme ale zprávu, protože v podstatě je v duchu návrhu komise. každém případě bychom chtěli zdůraznit několik bodů, u kterých máme za to, že je třeba ještě diskutovat. Za prvé, přístup k ETIAS pro eh, eh, pohraniční stráže. Vzhledem dát možnost pohraniční stráži mít přístup k této aplikaci, i když v druhé linii, tak to je třeba eh, zvažovat z pohledu nutnosti, přiměřenosti. A, mm, takže já bych to omezil na to, co je striktně nutné pro mm, tyto orgány pro účely plnění jejich úkolů, to znamená kontrola cestujících na hranicích. E, za druhé, druhá částka se týká příjmu, tržeb. E, takže tržby e, generované z těch poplatků, tak to by mělo my, my říkáme, že by to měly být externí e, tržby a zpravodajka říká interní, takže my si nemyslíme, že ta změna byla vhodná, poněvadž ty hm, externí e, tržby, to znamená, e, takže, takže přebytek, pokud tam bude přebytek, tak potom by se mohl použít pro e, náklady, ke kterým by došlo třeba, kdyby v nějakém následujícím roce došlo k významnému poklesu žádostí, anebo třeba by se použili pro e, to, aby se posílily kontroly na hranicích a automatizovaly se kontroly. Ale v každém případě ať jsou tedy hm, externí nebo interní, tak nakonec, eh, na konci eh, finančního rámce, tak jakýkoliv přebytek generovaný těmito tržbami, tak v každém případě se vrátí do rozpočtu EU a, nebo se tím o to sníží příspěvky členských států. Europol. Některé pozměňovací návrhy eh, ke stanovisku se týkají právě Europolu. Zde chceme zdůraznit, že Europol nemá přímý přístup k informačnímu systému ETIAS a k datům ETIAS, ale e, členské státy více a více jsou odpovědné za watchlist, za data a nikdo jiný nemá přístup k těmto datům. dále, samozřejmě, my, pokud to bude nutné, parlamentu budeme dále vysvětlovat technikálie tohoto návrhu, pokud tedy to zpravodajka či další eh, členové výboru Libe budou potřebovat. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji vám. Pane kolego, a teď za radu paní Alison Gatt. Děkuji přeji všem hezké odpoledne. Návrh ETIAS je opravdu jednou z velice důležitých složek pro radu. Jak tady zaznělo, je to složka důležitá a je to složka eh, dosti složitá. Na základě komuniké komise ohledně silnějších a inteligentnějších informačních systémů pro eh, hranice a bezpečnost eh, členské státy volali po tomto návrhu v plánu z Bratislavy a v závěrech rady z, roku, z října roku 2016. Od doby, kdy tento návrh byl v listopadu předložen, jsme pokračovali v práci na technické úrovni poměrně intenzivně a za spolupráce všech zúčastněných členských stran a, eh, eh, stran a eh, členských států. A teď máme tedy společný postup z 9. června Vítám váš návrh zprávy, paní zpravodajko. Nebudu zabíhat do podrobností. My to teď budeme muset v rámci obecného přístupu probrat v radě, ale celá řada těch bodů, které jste zdůraznila vy, jsou zároveň věcmi, o kterých jsme diskutovali my eh, dosti obšírně a jsou to také body reflektované v našem textu. Celá řada členských států volá po tom samém. Takže eh, já se tady teď omezím na to, že ještě jednou přivítám váš návrh zprávy. My se těšíme na to, eh, až parlament dostane vyjednávací mandát, tak aby mohla začít mezi institucionální vyjednávání. Z naší strany můžeme říci, že Rada eh, žádala dohodu ještě před koncem letošního roku, takže doufáme, že bude možné tento cíl splnit. Eh, ten máme také v našem společném prohlášení ostatně. A proto se těšíme na další diskuse a jsem si jistá, že se na ně těší i nadcházející předsednictví rady. Děkuji vám, paní Ingat. No, eh, v rámci uzavření eh, rozpravy jako zpravodajka bych ráda nejprve poděkovala všem kolegům za návrhy, za podporu. Vím, že zde je celá řada jaksi odlišným směrem jdoucích návrhů, ale jsem si jistá, že nakonec najdeme společnou pozici. Nebude to asi snadné, ale je mi jasné, jak jsem už říkala, že tato zpráva, tento návrh komise má hodně prostoru pro zlepšení, vyjasnění a skonkretizování. A proto jsme tu my. Naším úkolem je text zlepšit a pokusit se jej učinit eh, jaksi snazším pro implementaci. Zcela souhlasím s tím, co říkal pan Depré, a proto jsem k tomu předložila také pozměňovací návrhy, že osoby, které nepodléhají vízové povinnosti, by neměly být v horší nebo obtížnější situaci co do vstupu do Evropské unie, než ti, kteří o víza žádat musí. Takže eh, v této oblasti je text, ten text potřeba jednoznačně upravit. Samozřejmě eh, bylo zde několik konkrétních aspektů, které byly zmíněny. Jsem si jistá, že najdeme konkrétní, konkrétní návrhy. Abychom všichni lépe pochopili, co je kde v textu a proč, ale jsem si jistá, že za tím účelem budeme mít k dispozici celou řadu schůzek stínových zpravodajů a tam si to všechno vyříkáme. Eh, jasné je, že s, tím, eh, s těmi rozhodnutími o vstupu a výstupu, tak tento systém bude mít jednoznačně dopad i na toto téma, takže musíme zohlednit i to, co se děje zde, abychom zbytečně neduplikovali práci sami pro sebe. Takže pokaždé, když něco zahrneme do tohoto textu, zkoumáme, co o tom stojí v tom druhém textu a snažíme se najít nějaký způsob, jak by oba texty do sebe mohly zapadnout. Původní termín pro pozměňovací návrhy byl nastaven na 11. července, ale obdržela jsem žádost od paní Veržia, Guillaume a od pana Albrechta, abychom ten termín odložili do 18. července je, myslím, velice důležité, abyste měli možnost pracovat na pozměňovacích návrzích a já to proto akceptuji. Takže termín pro pozměňovací návrhy je 18. července v 16.00. A tím vám všem děkuji, těším se na spolupráci s vámi, těším se na pozměňovací návrhy a doufám, že najdeme kvalitní kompromisy a že budeme mít možnost předložit kvalitní, životaschopný text, který přežije i jaksi i v praxi. Takže ještě jednou, kolegové, děkuji. No a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Teď už tedy hovořím opět jako předsedkyně schůze. A budeme hovořit o vlastně třech bodech na pořadu jednání společně. Budeme hovořit o misi Libe do Řecka, do hotspotu a do Aten 22. až 25. května 2017. Poté 13. zpráva o e, přesidlování a přemysťování, to je zpráva komise, a pak také o zprávě komise o e, šesté zprávě o pokroku e, v oblasti implementace prohlášení EU Turecko, takže bude to společná debata. O, mimo jiné o situaci v Řecku. Delegace Libe jela do Řecka 22. až 25. května. Delegaci šéfoval eh, pan Niedermüller a připojila se k nám paní Theo Charus z výboru DEVE. Účelem bylo pozorovat ten přijímací systém v Řecku a systém eh, řízení migrace obecněji eh, co do implementace politik EU, včetně hotspotů. Kolegové navštívili dva hotspoty na ostrovech Kos a Lesvos a různá přijímací zařízení. Setkali, jste, setkali se se zástupci řeckých eh, úřadů, evropských a mezinárodních organizací, včetně Evropské komise, příslušných agentur EU a UNHCR. Návrh zprávy bude představen šéfem delegace. Po jeho prezentaci se pak dostaneme k dalším dvěma bodům na po, eh, v té společné debatě. Nejprve tedy 13. zpráva o přesidlování a přemysťování, to bude pan Nielsen. A poté To bude prezentace pana Verveje, koordinátora EU pro prohlášení EU Turecko. E, původně ta delegace, když navštívila Řecko, se měla s vámi setkat, ale vzhledem k časovému nedostatku to nebylo možné. Proto jste dnes mezi námi a proběhne výměna názoru. Takže jako první dostane slovo pan Miller. Děkuji. Mise do Řecka proběhla 22. až 25. května. Jak už jste říkala, paní předsedkyně, měli jsme opravdu bohatý program. Navštívili jsme nejrůznější zařízení, hotspoty, přednávratová centra, navštívili jsme příbytky pro nedoprovázené nezletilé. Měli jsme také řadu zasedání s neziskovými organizacemi, s zástupci řeckých orgánů a také e, s ministrem pro migraci. Takže na základě tohoto širokého přehledu také celkové situace v Řecku jsme zaznamenali zejména to, že podmínky přijetí v těch zařízeních a hotspotech e, zaznamenaly zlepšení ačkoliv stále ještě v některých těch táborech eh, podmínky eh, je potřeba zlepšit. Eh, tak jde o posílení řecké, řeckých kapacit, v, co se týče azylových služeb. Tady vlastně jim pomáhá například EASO při zpracování žádostí co nejrychleji. Z různých důvodů ale, zejména proto, abychom dosáhli shody s mezinárodními standardy, Velké počty žadatelů musí čekat opravdu dlouho, aby se dozvěděli, jak to s nimi dopadne. A to způsobuje opravdu akutní problémy na ostrově. E, další věc, e, otázka návratů e, pro osoby, které nemají nárok na mezinárodní ochranu. To je opět velmi akutní problém. Změnilo se to taky s migračními toky za poslední rok. A poslední věc je změna právního rámce a e, postupů. Je vlastně e, těžší pro e, příslušné hráče a žadatele o azyl, aby byli řádně informováni a získávali právní pomoc. Zejména proto, že právní pomoc tak je samozřejmě omezená. Dále, co se týče identifikování zranitelností, je zásadně důležité potřeba k tomu zaujmout nějaký systematický přístup. Eh, potom význam eh, kontinuálního a udržitelného financování také ze strany Evropské unie. To je obrovsky důležité. Teď eh, panují určité obavy, že už došlo tedy k negativním dopadům přímo na místě, na tomto ostrově. Eh, kromě toho je také potřeba zajistit ehm, vzdělávání. Zatím je tedy zajištěno pouze na pevnině a na těch ostrovech eh, trvá opravdu velmi dlouho, eh, než si děti, které tam jsou z rodiči, mohou začít budovat nějakou budoucnost. Samozřejmě nějaké aktivity poskytované ze strany neziskových organizací nemohou nahradit řádný vzdělávací systém delegace s výjimkou paní eh, Winberg eh, předkládá následující doporučení. Za prvé, eh, zadržování by se mělo používat vždy případ od případu jako jakýsi řešení v naléhavých případech, kdy existuje třeba nějaké riziko útěku. Druhé doporučení, eh, dostupnost vzdělávání by mělo být tedy, eh, vzdělávání by mělo být dostupné pro všem, všechny děti, které jsou na těch ostrovech. Plné využívání evropských fondů pro integraci. Jde tedy o to, aby eh, všichni ti imigranti, uprchlíci, žadatelé o azyl měli tedy šanci stát se součástí společnosti a aby byli přijati um, místní místní komunitou. Potom samozřejmě potřeba také identifikovat eh, rodina propojení, eh, myslet taky na eh, propojení rodin podle dublinských postupů. To bychom samozřejmě měli urychlit a všechny členské státy by měly spolu, spolupracovat. Měli bychom tedy urychlit relokace a členské státy je potřeba vyzvat, aby naplňovaly své povinnosti, která plynou z rozhodnutí rady a e, řecké orgány už samozřejmě taky odvedly svou práci v tom procesu. Zatím jsme měli tedy 12 tisíc takových relogací. A je potřeba, abychom v nich pokračovali, je potřeba, aby to opravdu, tento systém se rozběhl, e, taky včetně e, po 26. září 2017. řecké orgány, řecká vláda se snaží maximálně o zlepšení situace v Řecku, ale Eh, zaznamenali jsme tedy řadu problémů, které ještě potřeba řešit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Niedermillere. Než přejdeme k diskusi, dám slovo komisi. Pan Nielsen nám může tedy představit 13. zprávu o přemysťování. Děkuji, paní předsedkyně tak velmi stručně, kde se v tuto chvíli nacházíme. Eh, relokovali jsme 15 000 osob z Řecka, 7 000 z Itálie. Eh, ten je pozitivní, došlo ke zlepšení zejména tedy eh, v nedávné době z Itálie, ale potřebujeme tedy samozřejmě zvýšené přijímání ze strany členských států Eh, to tedy znamená, že členské státy musí tedy přijímat eh, pravidelně, zejména tedy z Itálie více členských států se musí zavázat přejmout eh, osoby. Potřebujeme mít také méně striktní politiku ohledně preferencí členských států, protože tam třeba potom se to řízení zpomaluje. Také potřebujeme, aby všechny zainteresované strany i nadále pokračovaly v plánování a zpracovávání kapacit, abychom zabránili jakýmsi zpomalení při přemysťování lidí z Řecka. Co se týče konkrétně Itálie, potřebujeme další úsilí při registrování těch, kteří by mohli mít nárok na přemístění také je potřeba dále centralizovat relokační řízení, aby to probíhalo plynule, zejména v posledních fázích celého procesu. EASO nastartovala informační e, kampaň v Itálii, aby se tedy zlepšila registrace. Komise také poskytla finanční podporu tak abychom nastavili lepší e, postup, který bude centralizovanější a urychlí ten proces. Za komisi si myslíme, že toto dodatečné úsilí by mělo vést k tomu, že dosáhneme společného cíle a sice relokování všech těch, kteří jsou zaregistrováni v Itálii a Řecku jako kandidáti předtím, než mm, vyprší toto rozhodnutí a jeho platnost. Ale to samozřejmě předpokládá, že všichni členské státy se toho budou férově a proporčně účastnit. Stejný den, kdy jsme přijeli tuto zprávu, komise také zahájila řízení proti porušování pravidel vůči Polsku, Maďarsku a České republice. Tyto tři členské státy se nezavázali ani zatím ještě nere, nerelokovali nikoho za poslední rok. E, na závěr bych řekl, že jsme dosáhli 16 500 osob, které byly přemístěny podle červencových závěrů. E, to znamená vlastně asi dvě třetiny původních cílů, ale Vidíme, že je pořád e, vysoký počet členských států, které ještě nikoho nepřemístili podle kvot, takže je potřeba, aby s tím začali. Eh, před koncem tohoto systému. Z celkového počtu tedy jsme se dostali na 6200 eh, z Turecka. Děkuji. Thank you very much, uh, eh, Mr. Nielsen. Děkuji, pane Nilsne. A nyní pan Ferre. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji. Já jsem si připravil takovou stručnou prezentaci o té zprávě. Ale možná by bylo zajímavější, kdybych teď zareagoval na vaši zprávu. A můžu do toho vsunout i eh, některé údaje z naší zprávy. Na úvod řeknu, že tu zprávu a způsob, jak byla prezentována, považuji za vyváženou. Zmínili jste, že eh, ty recepční podmínky, podmínky přijetí se zlepšily, ale stále ještě přetrvávají určité eh, problémy. Ano, to je dobré zhrnutí situace. Ano, došlo k eh, tedy úsilí zlepšit situaci. Mm, ta situace se opravdu zlepšila. Zejména tedy, když to porovnáme se zimou, kdy to opravdu byly podmínky velmi náročné, ale ještě potřeba eh, pokračovat nadále v tom zlepšování. Konkrétně situace na Chiosu eh, v táboře Suda, což není vlastně oficiální tábor, je spravován eh, obcí, je eh, tam příliš mnoho lidí, vůbec ty podmínky nejsou vhodné. My jsme mnohokrát nabízeli hm, financování pro jiná řešení, ale ukazuje se, že je velmi těžké přesvědčit místní obyvatelstvo, aby s námi spolupracovali na těchto nových řešeních, takže jsme se tam trošku zasekli, tak to je samozřejmě problém. Eh, jsou tam ještě další problémy, ale tedy hm, tak nějak globálně jsme zaznamenali zlepšení. Hovořili jste také o postupech, abych hm, vyjasnil tu situaci. Zase eh, dosáhli jsme zlepšení, eh, co se týče tedy asilových služeb, které podporuje EASO. ve chvíli, kdy jim tedy byla, bylo to umožněno, tak oni opravdu odvedli skvělou práci, co se týče tedy eh, poskytování podpory. Ale eh, ty, ten, ten problém, a já samozřejmě chápu tu frustraci, je pořád na úrovni druhé instance, to znamená odvolací úrovně. Tady vlastně vůbec nejde o to, že bychom se nesnažili, ani nejde o to, že by se nesnažili příslušné orgány, ale prostě eh, kapacita té, těch odvolacích orgánů byla zdvojnásobena a já se dokonce poskytlo vybavení počítače, také právní eh, pomoc a tak dále. Takže ta kapacita se určitě zvýšila, ale ještě se to nějak neprojevilo v samotném počtu zpracovaných případů. To nám tedy určitě dělá starosti. I proto že hodně těchto případů nejsou a priori uprchlíci. Jsou to lidi, lidé, u kterých se nepředpokládá, že budou mít nárok na mezinárodní ochranu. A jeden z důvodů, proč je tedy náročné postoupit v této oblasti návratů, je právě e, z tohoto důvodu tedy je to zaseklé na odvolací úrovni. A potom obavy týkající se e, identifikování zranitelných e, míst, to je velmi důležitá oblast. Myslím si, že do posud e, tento systém byl spíše zaměřený na opatrné postupy. Když se podíváte na ty čísla, číselné údaje, Eh, opravdu hodně lidí eh, má jaksi tento zranitelný status. To se tedy potom projevuje ve statistikách, kdy máme více než 8 tisíc lidí, eh, kteří se dostali do toho regulárního postupu z, z důvodu zranitelnosti, takže je to vlastně poměrně velký podíl obavy pozastavení evropského financování. Opět vyjasňuji. Evropská unie je zde eh, a finance jsou k dispozici, ale ty finance, které byly doposud poskytnuty, eh, v podstatě znamenají spíše naléhavou pomoc a potom jsou tam nástroje DG Eco, zase vlastně takový naléhavý nástroj. Dříve, dříve nebo později, ale musíme přejít na využívání vnitrostátních obálek. Takže vlastně bude to stále financování ze strany EU, ale mm, už mm, to dojde k tomuto přesunu. To samozřejmě vyžaduje určitou kapacitu a o co tady jde, proč slyšíme stále ty stížnosti a obavy? Partneři eh, dávají přednost tomu, aby eh, jejich protěžkem byla komise spíše než řecký stát. Taková tedy je realita. My se tedy snažíme udělat maximum pro to, abychom pomohli orgánům v tomto přechodu, ale samozřejmě mm, pozorně to sledujeme, protože nechceme, aby to vedlo k nějakému oslabení těch služeb, ať už na pevnině nebo na e, ostrovech. Takže to opravdu pozorně monitorujeme. Detence pouze v případě, tedy od, jednot, od případu k případu. A já bych zde souhlasil s tím, co zde zaznělo. Z různých důvodů. Samozřejmě máme zde právní aspekt, humanitární aspekt, ale také praktický aspekt. A sice, že ty detenční kapacity jsou omezené, takže je potřeba je využívat efektivně. A z těchto dvou důvodů jsme eh, eh, vždy radili řeckým orgánům, aby nepřijímali kandidáty pro, asistovanou dobrovoln, pro asistované dobrovolné návraty do těchto detenčních eh, zařízení. Tito lidé už tedy nějakým způsobem naznačili, že se chtějí vrátit, takže z našich důvodů tohle je nízkoriziková kategorie a není důvod, proč by tedy měli být v těch detenčních zařízeních. Abych vám poskytl celkový obrázek, jsou zde určitá právní omezení eh, eh, řecké orgány třeba stále věří tomu, že to musí dělat. My s nimi stále vedeme dialog a pokud bych tedy mohl, tak bych to změnil tak, jak navrhujete vy. Ještě k tomu znovu sjednocení rodin. Položím vám také otázku. Vlastně samozřejmě všichni se shodneme na tom, že tyto mm, postupy je potřeba zajistit co nejrychleji. Komise už se v tomto smyslu tedy jasně vyjádřila. A v neposlední řadě zde zazněl komentář ohledně eh, poskytování vzdělávání eh, dětem a mobilizace integračních fondů. S tím samozřejmě souhlasím. Pouze mám jednu připomínku. Hlavně bych se postaral o to, abych zajistil, že pobyt lidí na ostrově bude omezený na co nejkratší dobu. Takže pokud tam jsou nějaké děti, tak eh, musíme zajistit, že eh, nezůstanou na tom ostrově dlouho a že budou moci být přemístěny, přemístěny do škol na pevnině. To ale samozřejmě neznamená, že bychom ten problém měli úplně ignorovat a ty děti tam nechat bez možnosti vzdělávat se. Eh, určitě zde existuje tedy nutnost zamýšlet se nad tím, co přijde. Jsou lidé, kteří nemohou být navráceni, kteří nemohou eh, být přemístěni do jiných míst, do jiných členských států a budou muset zůstat v Řecku. Takže tady určitě je otázka integrace v Řecku, eh, to si uvědomujeme. Řekněme, to je mm, tedy eh, další fáze, na, kterou, na které budeme pracovat. Eh, určitě vítám toto doporučení. Takže mimochodem taky vlastně se ukazuje, eh, kde jsme, eh, co se týče implementace prohlášení EU Turecko. Ty, ta, ty cíle, řekněme, pořád částečně tedy, pořád naplňujeme tyto cíle. Počty Eh, příchozích jsou stále nízké, stále méně lidí umírá v Egejském moři, než tomu bylo předtím. Ale eh, co se týče tedy té první instance, věci se určitě posunuly k lepšímu, ale ještě pořád je potřeba řešit určité problémy. Eh, velmi přesně byly zdůrazněny v té zprávě vašeho výboru. Takže tolik z mé strany. Thank you. Děkuji. Děkuji pane Vervej. A nyní kolegové, kteří si přejí slovo, nejprve ti, kteří byli součástí delegace, paní Ernst. Ano, paní Gomez, poté paní Ernst, paní Swinberg. Okay. So, uh... Dobře, paní Ernst, prosím. Ja, recht vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Jsem ráda, že eh, takto včasně vedeme i tuto rozpravu, je to, myslím, na místě. A v jednotlivých bodech eh, k tomu, co tady teď zaznělo, mohu rovnou navázat, eh, co se týká cesty do Řecka a přijímacích podmínek, tak to se zlepšilo, to je pravda. Přesto tady máme stále vážné problémy, které souvisejí s takzvaným dílem s Tureckem, anebo jsou jeho dopady. A e, ráda bych hovořila o následujících měsí, e, věcích a prosím o reakce. Za prvně tedy to zadržování, ty detence. Vy jste řekl, že to zadržování je dobrovolné rozhodnutí řeků. Oni říkají, e, je to naše svobodné rozhodnutí, eh, kdo se chce vrátit, se dostane do toho pre-return centra, do toho přednavracecího centra. Eh, to je ale všechno uzavřené, vůbec nikdo neví, jak to tam vypadá a ven se člověk dostane jenom na chviličku. Takže chtěla bych, abyste reagovali na to, kdo a jak přišel na to, že tady máme teď ty tři sorty lidí v těch takzvaných přednavracecích centrech jinými slovy tedy ti dobrovolní navracevší se eh, ti problematičtí a ti, kterým není přiznána ochrana. Jak to tady vnímáte vy? Za druhé, je tady taková hodně obtížná praxe, eh, o které jsme několikrát hovořili a jsme o nich informováni. Tedy mezi tím druhým odvoláním a mezi tím dobrovolným návratem. Tedy jak to tam přesně po sobě následuje? Po tom prvním kolečku eh, pak musí být rozhodnuto, pak se ten člověk musí rozhodnout, zda se dobrovolně vrátí, anebo ne, a zahájí to druhé kolečko. A potom nemá možnost, nebo má jenom omezenou možnost, dostat podporu na dobrovolný návrat. Čí to je rozhodnutí? Řecké rozhodnutí nebo, nebo eh, je to nějaké vaše rozhodnutí, tedy rozhodnutí komise nebo nějaké rozhodnutí, které komise podporuje nebo ho nařídila nebo co? Za třetí, znovu sjednocování rodin. To probíhá až příliš, příliš, příliš pomalu. Prosím, řekněte nám k tomu více. Jaké jsou důvody, jak na to reagují členské státy, Eh, nejsou snad připravené sjednocovat rodiny, nebo, nebo co? Nebo jsou nějaké jiné důvody? Eh, dále eh, ty relokace, těch bylo více. V minulosti bývalo to 12 tisíc lidí, teď 8 tisíc lidí, kteří sedí v podstatě na zbalených kufrech a jsou připraveni se někam přestěhovat a členské státy říkají, Eh, že na to nemají náladu, nebo já nevím, je bolí u srdce, nebo já nevím, den je moc krátký, den je moc dlouhý. Tak prosím pěkně, co dělá komise, protože lidé na tu relokaci čekají a nikdo s tím nic nedělá. Dále k těm fondům. Vy jste řekl, že když dojdou v prostředky ECHO, ECHO tak ehm, mají zasáhnout národní fondy. Jak to vypadá? Eh, další bod, který chci zmínit, eh, jsou ty znevýhodněné osoby, to je eh, velice vážná věc. Víme, že v Řecku je eh, zákon, který umožňuje, že eh, tito lidé neskončí v těch táborech, ale budou mít zvláštní podporu. Zjistili jsme, že komise vyvíjí tlak, aby ten zákon nebyl takto aplikován. Takže i tito znevýhodnění žadatelé o azyl jsou často vraceni do Turecka. Řekněte nám k tomu něco. Dále vzdělávání. My jsme o tom, my jsme o tom mluvili. Eh, ti lidé nebo ty rodiny často jsou v táborech nějakých 10 až 11 měsíců, takže nějak školit děti nebo je nějak zabavit, to je velice důležité. Děti by měly jet na pevninu. Eh, to říkáte vy. Proč tam nejezdí? A eh, u toho, myslím, skončím. Děkuji. Děkuji, paní Wimberg. Tak för ordet. Děkuji. Já jsem byla členkou delegace v Řecku a chci poděkovat organizátorům. Nejprve skutečně to bylo velice zajímavé a to především, když se na to podívám ze švédské perspektivy. My jsme nevraceli imigranty zpátky do Řecka. Ti, kteří se zaregistrovali v Řecku, tak poté e, cestovali do Švédska a my jsme ale věděli, že v Řecku, my jsme tedy mysleli, že v Řecku jsou ta detenční centra špatně vybavená, ale když jsem je navštívila, tak jsem zjistila, že e, je to jinak a e, že tam mají vše, co je potřeba. Ty e, modulární stavby, ve kterých bydlí, potom mají přístup e, k různým rekreačním zařízením, tělocvičny, barbecue a já jsem 15 let pracovala v cestovní agentuře a musím říct, že to je, je, jsou, je to zařízení jako v nějakých rekreačních zařízeních. Ano, takže systém funguje a já to řeknu ve Švédsku u nás doma, že je tam můžeme vracet. A když hovoříme, když jsme hovořili v Řecku s ministrem a s policií, tak eh, nás informovali, že 80% lidí, kteří přijedou do Řecka, jsou de facto ekonomičtí migranti a na to se musíme zamyslet. My tady přece mluvíme o uprchlících, no dobře, ale e, jenom málo z nich jsou uprchlíci. Vlastně jsou to lidé z Afganistánu, z Pakistánu, z Bangladeše, ze Severní Afriky a málo Syřanů. Na to nezapomínejme. Lidé, kteří se dnes nachází v Řecku, to jsou ekonomičtí migranti. A co je na tom nejvíce frustrující, je, že tam eh, v podstatě pobývají velice dlouho a vědí, že budou posláni zpátky a to rozhodnutí ale se vleče. To musíme přece eh, zrychlit, aby se vrátili rychleji. A skutečně ten celý rozhodovací proces trvá strašně dlouho. A co mě především leží na srdci, je, že když eh, třeba jsme byli na Lesbos tak tam v tom detenčním centru bylo asi osm mužů z Afriky a oni nám tu situaci opisovali a e, e, třeba oni mi říkali, že, e, že to jídlo je tak špatné, že by ho nežral ani pes. A nakonec nám řekli, že pokud nedostanou azyl teď v Řecku, nebo pokud nebudou moci cestovat svobodně po Řecku, tak potom eh, tam propukne násilí. Skutečně tam to vře v těch detenčních táborech. To je velice zneklidňující. Děkuji, paní Svinberg. Pani Gomez. Obrigada. Eu, eu não fui nesta visita. Eh, eh, dobrý den. Já jsem nebyla členkou delegace, ale velice pečlivě jsem si přečetla zprávu a já myslím, že eh, parlament velice správně zorganizoval takovou tu cestu podle té zprávy. Tam některé věci se zlepšily, třeba co se týče kvality těchto zařízení. A toto zcela odpovídá štědrosti a solidaritě, kterou vykazuje řecký lid vůči uprchlíkům. Ale v této zprávě také mm, se dočítáme, že tam jsou věci, které nefungují. A to především pokud jde o mladistvé osoby bez doprovodu. Tyto děti nemají opatrovníka, mm, tak jak by měli mít. A tato zpráva říká, že asi 900 těchto mladistvých zmizelo. A panuje obava, nebo oni, že mm, panuje obava, že sice že zmizeli, ale ne z toho důvodu, že e, našli svoji rodinu, ale z jiných e, nepříliš dobrých důvodů. To je velice zdeklidňující fakt, poněvadž toto mm, může mm, poškodit bezpečnost nás všech. Tyto děti možná se staly obětí organizovaných eh, zločineckých spolků. A co mě také zneklidňuje, je co vyplývá, je to, co vyplývá z realizace prohlášení EU Turecko, poněvadž to je zcela neefektivní deklarace, a pokud jde o legálnost či morálku, tak to je úplně pochybné. Tady podle mě dochází k porušení mezinárodního asilového práva. A tato zpráva toto také dobře vysvětluje. Ale než položím otázku, tak bych ráda sdělila, že, nebo že jsem potěšená, že konečně komise jedná vůči těm zemím Evropské unie, těm členským státům, které neplní eh, to, co mají plnit v případě uprchlíků, že komise zahájila řízení z titulu porušení smluvní povinnosti, ale poněvadž to, to řízení se tak vleklo, eh, tak já vůbec tady Eh, některak pochybňovat eh, úsilí Řecka. Tento proces je tak pomalý, i když došlo k eh, přesídlení některých osob, tak pořád dochází k hodně, velkému počtu sekundárních pohybů. To platí pro Portugalsko například. Tam už máme několik tisíců uprchlíků, kteří byli k nám přesídleni z Řecka a z Itálie asi 40%, ano 40% eh, sekundárních pohybů eh, přesunů do jiných zemí. V podstatě do těch zemí, kam chtěli jet eh, hned na poprvé, protože tam třeba mají rodinu. A to má, má také důsledky na e, tu délku protahování těchto procesů, jejich etablování se v některých státech, protože čím déle se to vleče v Řecku, v Itálii a tak dále, tak tím více se stanou kořistí pro pašeráky a převaděče. Mm. A je to potom cyklus spirála, která je dostane do té země, kam chtěli. Například to se stalo v Portugalsku, je tam, jsou tam lidé, kteří tam zůstali jen tak pár týdnů a poté tyto osoby většinou zavolají třeba z Německa a řeknou, děkujeme, v Portugalsku jste nás sice dobře přijali, bylo to milé, ale my jsme chtěli stejně ty nám A nakonec využili ten mechanismus, eh, Mm, jejich eh, tedy přemístění, proto aby se potažmo dostali do země, kam chtěli v podstatě jet v první řadě. Takže to mechanismus, který vykazuje velké slabiny a velice pomalu se realizuje, aplikuje. Také bych chtěla mm, se vyjádřit eh, na adresu jiného zneklidňujícího faktu, že mnoho dětí nechodí do školy. Toto již to znamená, že již do, do školy nechodí mnoho let, protože nejprve byli v transitu, v transitních zemích, třeba v Jordánsku, v Libanonu, v Turecku. A potom, a to je moje otázka teď, můžeme prověřovat konkrétní případy, třeba jezídské komunity, která proti které byla spáchána genocida, takže máme, eh, zde jsou předmětem nějakého zvláštního zacházení, protože tyto eh, komunity, děti, jejich ženy, muži, všichni zažili velice traumatizující situace a nedostalo se, nedostalo se jim žádné psychologické pomoci, tak aby mohli čelit eh, důsledkům genocidy která na nich byla spáchána. Takže to jsou mé poznámky a otázky. Samozřejmě uznávám, že situace se zlepšila. Nicméně zde eh, řada věcí je velice zneklidňující, třeba jako dysfunkčnost eh, dublinského nařízení a právě proto spojování rodin je tak pomalé. A to vysvětluje i další dysfunkce, které vykazuje celý ten proces. Děkuji, paní Spinelli. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik otázek na komisi k několika bodům. Dobrovolný návrat eh, v Řecku. Takže zde máme velice problematické případy těchto dobrovolných návratů a to především tady cituji návrat do země původu jednoho žadatele, eh, eh, který po šesti měsících eh, v táboře se vrátil do Addis Abeby a tam byl předmětem velice závažného mučení. A stejné riziko je třeba pro jednoho iránského uprchlíka, který byl kandidátem na dobrovolný návrat a který také je vystaven nebezpečí mučení. Teď pokud jde o ty kvóty, respektive relokace, redistribuci uprchlíků, zde ta obecná část. No, já osobně bych byla menší optimistkou vzhledem k tomu, co se děje v podstatě a ten cíl stanovený v září nebyl splněn vůbec. Já to tady říkám, poněvadž bych chtěla vědět teď, jak, nebo co se udělá teď, nebo potom, pokud komise třeba, teda co si komise myslí, co zvažuje, to znamená nějaký nový program relokací, redistribuce uprchlíků a e, až, eh, eh, a, a kdy se začne vyjednávat o novém Dublinu a o novém programu, který se bude opírat o, Dublinsk, o novelu Dublinského nařízení? No, chtěla bych vědět, jaké jsou pro komisi ty nejvíce problematické body, které to způsobily, tyto potíže, proč ta relokace, ta redistribuce je tak nemožná. A teď Řecko. Eh, spojování rodin. To je, to není pouze otázka eh, průtahu. Verve, doktor Verve řekl, že si přeje eh, rychlejší procedury spojování rodin. Ale je to také problém naší priority. Přece to naše pro, spojování rodin by mělo mít prioritu, absolutní prioritu. Vy určitě víte, pane doktore Verve, že zde eh, německou a řeckou vládou je, existuje taková dohoda, aby ještě se více drasticky protahovalo spojování těchto lidí, kteří jsou v Řecku a který by mě, kteří by měli jet za svými rodinami do Německa. Takže komise, co bude dělat s německou vládou, aby skutečně se zjistilo, zda Německo takto tlačí na Řecko a tím porušuje uh, Eh, dublinské nařízení a právo na eh, rodinný život? Další otázka na vás. Ta se týká relokací, tedy redistribuce eh, těch uprchlíků, respektive kvot. A především Itálie. Ve zprávě se píše, že mezi těmi mm, námitkami proti žádostím o relokaci, tak tam jsou různé argumenty, které se týkají bezpečnosti, veřejného pořádku tedy. A zde je taková klauzule v tom rozhodnutí o relokacích, o redistribuci uprchlíků a vlastně důvody pro zamítnutí, důvody zamítnutí eh, z titulu bezpečnosti, tak eh, ty, dá, ty, se, mm, ty se ale nevysvětlují potom dále podle eh, analýzy konkrétních případů, eh, které to bylo odmítnuto, takže my nevíme, zdali se to používá spíš jako záminka nějaká, tedy bezpečnost, veřejna, veřejný pořádek, zdali je, se to spíše nepoužívá jako záminka, nebo zdali skutečně existují takové problémy s bezpečností v konkrétních případech konkrétních osob. Takže třeba pokud je o Itálii teď opět, tak problémy s bezpečností spojených s odmítnutím eh, relokace, distribuce uprchlíků, tak tady není nutné, aby se nezávisle prověřovaly důvody, eh, které vedly k tomuto zamítnutí. A další eh, je pro, problém s relokací uprchlíků je, že ten žadatel o azyl Eh, který kandidoval na tu relokaci, na to přemístění, tak nedostane, nebo pozdě dostane dokumentaci, eh, která se týká jeho konkrétního spisu. Takže pokud eh, by měl být přemístěn do jiné země, tak nemá dokumentaci, která by vycházela z pohovoru před přemístěním. Tedy chybí dokumentace, celý ten spis on ho nemá, což brání spojování rodin, protože v té nové zemi nemůže prokázat, že tam má rodinu, se kterou by se chtěl spojit. A teď pokud je o Turecko. To je otázka na doktora Ferveje. Komise požádala několikrát požádala řeckou vládu, aby změnila a novelizovala zákon tak, aby umožnila repatriaci eh, i těch takzvaně zranitelných osob za konkrétních okolností. Naštěstí řecká vláda to nezměnila. To znamená, nereagovala na tento požadavek komise. Ale problém tady přetrvává, když se říká, že je čím dál více těžší identifikovat eh, ty takzvané zranitelné osoby, tedy tuto kategorii je těžké identifikovat. A mm, podle toho nového řízení se stanoví, že tato identifikace, mm, eh, tak ta eh, v podstatě, které dojde dva, tři dny po té, co eh, ta osoba dojela na ten ostrov. Takže to je těžké, jak řekli nám Human Rights Watch a další nevládní organizace, protože je ty dva, tři měsíc, dva, tři dny, to přece nestačí na podobnou identifikaci. A poslední otázka se týká Turecka. Tedy to prohlášení statement, statement mezi EU a Tureckem. V Řecku tak eh, tam eh, se kvalifikují na přemístění pouze ty, eh, kteří tedy se nacházeli na území nějaké tohoto členského státu do datu podepsání dohody s Tureckem, tedy předtím datem účinnosti té dohody s Tureckem. Takže to je ten cut-off date, kdy eh, v podstatě rozhodný den, tedy od 20, 20. března, již žádné relokace. Takže já bych chtěla vědět, jak eh, eh, jste reagovali na rezoluci parlamentu a také zdali máte za to, že je legální takovéto rozhodnutí v podstatě zastavit Eh, to, ty relokace, ta přemístování tím datem 20. března, takže eh, ten statement mezi EU a Tureckem je legálním aktem, takže na to bych chtěla znát názor komise. Děkuji. Děkuji. Paní Spinelli. Paní Zipl, prosím. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedající. Eh, já opravdu nevím, čím začít. Možná snad eh, dvěma malými otázkami, které již kolegové zmínili. Za prvé, v Řecku existuje pravidlo, a je to v pořádku, že zejména zvlášť zranitelné osoby by měli podléhat zrychlenému procesu co do udělení azylu a měli by být někde ksi na pevnině, neměli by být na ostrovech, ale pod tlakem členských států se ta procedura změnila. Rovněž jsme byli informováni, že pokud požádáte o zhodnocení, o přehodnocení vaší žádosti o azyl, když dostanete tedy zápornou odpověď, tak údajně možná přijdete o možnost získat eh, místo v nějakém tom programu reintegrace pro dobrovolně se navrátivší osoby. Takže eh, v podstatě to vypadá tak, že my vlastně nechceme pomáhat Řecku, nechceme pomáhat migrantům, chceme pouze vysílat signál, nejlepší je, když sem vůbec radši nepůjdete, protože vás tady nechceme. A já k tomu musím dodat něco málo politika. A e, to prosím není žádné prohlášení proti oběma pánům, kteří jsou zde, ale myslím si, že je naprosto neskutečné to, co s tím, řeckým e, s tím členským státem s Řeckem děláme a co děláme s těmi migranty, kteří doufají v lepší vyhlídky. Od roku 2008, od krize finančních trhů, je pravda, Řecko musí leco vylepšit, ale E, teď je Řecko pod obrovským tlakem, všechno se tam privatizuje, přístavy, letiště a tak dále. Dokonce jsem tento týden četla, že museli privatizovat vodu a plyn. E, zdravotnictví kolabuje, škrtali se penze několikrát a zároveň tato vláda je první, která se snaží vytvořit nějaký asilový systém. Je to poprvé v historii. A my jim nepomáháme. Eh, my chceme, aby eh, si všechny žadatelé o azyl nechali nebo aby je postali zpět do Turecka. My jsme tady teď měli radu a tam žádné řešení k relokacím nezaznělo. Všichni si stěžují, no tady je spousta migrantů, kolik vůbec eh, žadatelů o azyl máme třeba v České republice, v Polsku, na Slovinsku? 20? Nebo už celých 100? No ježíš, to musí být zátěž. No, mně je to tak strašně líto. Ehm, já vím, že to pro vás není nic nového, vím, že se snažíte zvládat tu situaci, ale podívejte se, to, co vidíme ze strany členských států a rady, je skutečně naprosto neuvěřitelné. A zároveň pan Weber, eh, šéf jedné politické frakce, tady nám říká, že dodatečná pomoc Řecku by měla být dána pouze, pokud se tam změní vláda. To je naprosto neuvěřitelné. A nemyslím si, že by to sdělení mělo být takové, nemyslím si, že by naše angažovanost měla být takováto, ale je evidentní, že pro pana Webra, pana Schäubleho a další eh, i eh, IVF, eh, nebo co to je za organizaci, jsou všechny levicoví. Protože i tyto organizace říkají, že se, to musí, že se s tím musí skoncovat. Je to takový ten systém ten nabalující se sněhové koule Eh, IVF ale není socialistická organizace. Oni nejsou nijak známí, že by dělali něco dobrého pro občany, ale i oni říkají, přestaňte s tím, už není jiná možnost. Eh, a my říkáme, změňte vládu. To je přece neskutečné. Eh, a mě je jasné, že vy mi neodpovíte, vy mi nesmíte odpovědět, ale já si skutečně říkám, Cože to za signál vysíláme dalším členským státům? Cože to za signál vysíláme žadatelům o azyl? Cože to za signál vysíláme lidem, kteří utíkají před válkou, před mučením, před persekucí, přijedou do Evropy a my jim říkáme, nezlobte se, my máme hrozně moc problémů sami se sebou. A pak ještě jedna otázka nakonec. Mohla by třeba komise sepsat takový nějaký seznam, kolik peněz jsme my jako Evropská unie a jako členské státy utratili na stavbu plotů, na ochranu hranic, na to, že platíme Turkům za, ten, za tu dohodu s Tureckem, kolik peněz dáváme do Afghánistánu, kolik peněz investujeme do té evropské pohraniční a služby a pobřežní stráže a kolik migrantů bychom mohli ubytovat, kolika bychom mohli přehodnotit asilové, eh, azylové žádosti eh, za, ty, za tyto peníze. Zkrátka sdělení, které vysíláme světu, je my odpovědní nejsme, postarejte se o azylanty sami a eh, říkáme Řecku v podstatě, že necháváme o samotě a také tak trochu tlačíme do katastrofy. Nezlobte se na mě, já jsem si to nemohla odpustit. Já vím, že eh, vy s tím nic neuděláte, ale jinou možnost, eh, jak tuto zprávu vyslat radě jsem ne- neměla. Rada nebyla připravená, a nebyla ani ochotná najít řešení, přijít s nějakým skutečně společným řešením, změnit tu situaci jednak tedy mimo EU, abychom bojovali s těmi původními příčinami migrace, ale nebyla schopná ani lépe integrovat a zajistit lepší sdílení odpovědnosti v EU. A to je podle mě ostuda. Ráda bych, aby i v této oblasti se Evropská unie dosti razantně změnila. Děkuji. Děkuji, pan Zdechovský. No paní Sipl, vy si mi snad zdáte. Vy opravdu si ze mě děláte tady legraci. Vy tady celou dobu opravdu nás tady bavíte. Vy tady začnete kritizovat Českou republiku a říkáte, jak Česká republika zastavila přijímání uprchlíků. A víte, kdo ji zastavil? Socialistická vláda. A za koho jste koordinátorka? Za socialisty. Kdy pojedete do České republiky panu premiérovi Sobotkovi a panu Chovancovi vysvětlit, že ho tady kritizujete? Nebo je to jenom tady teatr, tady pro nás, chcete nás zase pobavit? No já jsem vás taky poslouchal, tak nemusíte sundávat sluchátka. Já vím, že česky nerozumíte, ale je to škoda. Pokud chceme hrát divadlo a chceme tady věci, nebo chceme tady věci řešit, tak musíme si nalít čistého vína. Jsou to socialisté, kteří zastavili relokaci v naší zemi. Moje vláda, KDU ČSL, moje strana byla proti. My jsme chtěli relokovat a chtěli jsme hledat lidi, kteří jsou k relokaci. A teďka k tomu zastavím teďka tenhle ten politický teátr, který jste tady začala a budu konkrétní. Koukám se na čísla. Ano, chci se zeptat, je relokováno dohromady 20 000 osob proč nejsou relokováni další? Proč lidé, kteří vlastně byli poptáni na relokaci mm, do střední a východní eh, republiky, většinou v Řecku nebo v eh, Itálii, se ztratily nebo nebyly dohledatelné. A to je moje otázka na Evropskou komisi. Myslím, že bych byl rád, kdybychom na ní odpověděli bez nějakých emocí. A chtěl bych ještě otázku jednu. Tady vidím relokovanou částku třeba do Litvy. Jak to, že ty lidi, kteří byli relokováni do Litvy, odešli třeba do jiného státu, třeba do Německa, a tam legálně dneska pobývají. Bude se tahle situace řešit? Děkuji. Thank you, colleagues. And now uh, I turn back. Uh, Děkuji kolegové. A eh, teď pokud pan Niedermiller nechce nic dodat k té delegaci, no možná ne k té zprávě z té delegace, ale když dovolíte, Eh, rád bych dodal dvě věty k té debatě. Já si myslím, že toto je přesně ten způsob. Mluvíme o tom, kdo nese největší vinu, která strana, socialisté nebo konzervativci. Já si nemyslím, že o toto jde. Eh, toto je evropská otázka, není to otázka jednotlivých stran. A pokud jedné nebo druhé straně budeme něco předhazovat, tak nikdy řešení nenajdeme. My zde v Evropském parlamentu musíme pracovat na evropském řešení. A toto je podle mě velice jasné téma, u kterého by všechny členské státy měly spolupracovat. A ten přístup ze strany jednotlivých států nás nikam nedovede. Takže prosím, pojďme hledat společný přístup. Děkuji. A teď tady poprosím zástupce komise, pan Nielsen jako první. Děkuji, děkuji za komentáře a za otázky. Pokusím se eh, pokrýt ty týkající se relokací. Jak jsme na tom teď a co můžeme očekávat? Eh, k otázce paní Ernst máme zhruba 10 tisíc osob v Řecku, které jsou připraveny se relokovat. Podíváme-li se na minulé výsledky, tak zhruba to je 2 až 2,5 tisíce lidí za měsíc. Pokud bychom dosáhli na nějakých 3 tisíce měsíčně, měli bychom být schopni do konce toho relokačního programu relokovat všechny osoby, které jsou k tomu v Řecku připraveny. A tak s tím také počítáme. Eh, Musíme také pamatovat na závazky členských států, které nekončí úderem 26. září. Ty transfery mohou proběhnout i poté, pokud to bude nutné. Teď celkově to, jak tady zaznělo od mnoha lidí, je pravda, že tento postup byl příliš pomalý a dělo se ho příliš málo. Důvody jsou různé je otázka, zda je teď na místě nějak rekapitulovat. Eh, všechny členské státy v podstatě jen velice pomalu přijímali to, k čemu se zavázali. Příliš málo, příliš nepravidelně, eh, ale taková je zkrátka situace. Teď se musíme zaměřit na ty tři nadcházející měsíce a podívat se na to, čeho můžeme v těch třech měsících dosáhnout. A snažit se alespoň relokovat ty, kteří jsou k tomu zaregistrováni. Konkrétněji, podle našeho názoru podmínky eh, na pevninském Řecku jsou celkově přijatelné, k dispozici jsou místa pro všechny, včetně díky podpoře UNHCR. Je naprosto na místě říkat, že některé členské státy eh, využívají otázku bezpečnosti pro zamítání určitých žadatelů, k tomu se detailně vyjadřujeme už v minulých zprávách. My členské státy podporujeme v tom, a některé to dělají, pokud používají bezpečnost jako důvod pro zamítnutí, tak aby ehm, řekli přesně, z jakých důvodů někoho odmítají. Mluvíme konkrétně třeba o e, uprchlících z Itálie. Bohužel některé členské státy se tímto doporučením neřídí a důvody neuvádějí, což vede k podezření, že občas se e, otázka bezpečnosti používá jenom jako záminka. Co po 26. září? No to já říci nemohu. V tuto chvíli komise nemá žádné plány představovat nějakou změnu nebo prodloužení aktuálního rozhodnutí, ale myslím si, že mohu říci, že eh, je evidentní, že je potřeba se posunout v oblasti takzvaného Dublinu 4, abychom měli skutečně evropské řešení, které bude mít i silnou komponentu solidarity Jinými slovy, postup kolegislátorů v této oblasti je zapotřebí teď víc než kdy jindy. A nakonec k tomu znovu sjednocování rodin. Opět i zde pozorujeme, že ty procedury postupují poměrně pomalu, co se týče Řecka. A nebyli jsme schopni na základě informací, které máme, zjistit jakákoliv přímá porušení zákona ze strany členských států. Nicméně fakt je, že členské státy čelí daleko větší judikatuře než v minulosti a to, myslím, je poměrně značnou zátěží pro jejich národní orgány, aby to stihli všechno zpracovat. Některé státy, jako Německo, se snaží si věci zorganizovat bilaterálně s Řeckem, Například stanovují si, kolik případů by za měsíc zpracovali a v jakém období, což je naprosto přípustné v rámci Dublinu 3, že se členské státy mohou bilaterálně dohodnout, co a jak. Takže e, my souhlasíme, že zde je určitá jaksi pomalost tom procesu, ale eh, z právního hlediska to víceméně vypadá v pořádku, my to budeme nadále sledovat. Ale eh, ta čísla, celková čísla těch sjednocovaných rodin eh, už jsou poměrně vysoká, je to několik tisíc rodin, které byly transferovány z Řecka. To je z mé strany vše. Děkuji. Nyní pan Vervej, prosím. Děkuji mnohokrát. pokusím se zodpovědět na zbylé dotazy. Začnu otázkou, kdo rozhoduje o detenční politice, kterou se tam řídí. Tak to je vnitrostátní kompetence, takže to jsou řecké orgány, které ve finále rozhodnou. Už jsem naznačil, že máme trošku jiný pohled na tuto věc. Pokusím se tedy vysvětlit, proč řecké orgány věří, že nemohou měnit své postupy. Jejich logika nebo logika řeckého systému je taková, že ve chvíli, kdy si někdo zažádá o ten dobrovolný systém, stáhne svou žádost o azyl. a v tu chvíli už nemají žádný nárok na další pobyt v zemi. E, e, říkám to takto laicky, ale vlastně z tohoto důvodu potom musí zadržovat danou osobu až do chvíle, než se vrátí. Já už jsem ale řekl, že si přeji, aby, abychom nalezli nějaký jiný způsob, jak k tomu přistupovat a e, hovoříme o tom s příslušnými orgány. Tedy EVIA, tento dobrovolný návrat, aby bylo tedy naprosto jasno. E, tady vlastně někdo říkal, že lidé byli přesvědčeni o tom, že si musí vybrat o žádost, e, mezi žádostí o azyl a dobrovolným návratem. To není pravda. Možná vám to takto někdo řekl, ale já chci jasně říci, Ono to tedy není tak, že si musíme vybrat, ale praktický dopad toho, co jsme tedy slyšeli, je, že pokud si eh, vyžádáte o kontrolu té eh, žádosti o azyl, nebudete z toho potom eh, mít moci mít výhody toho dobrovolného návratu. Pokud mohu vysvětlit tu situaci, tak tak to se to v praxi neděje. V praxi to vypadá tak, že naprostá většina lidí si požádá nejprve o azyl, potom se mohou zaregistrovat i poté, co si zažádali o azyl, o ten mohou si zažádat nebo zase i o ten dobrovolný návrat. A v nějaké fázi samozřejmě se musí taky stáhnout tu žádost. E, taková je logika protože nejsou obě možnosti zůstat v Řecku a nezůstat v Řecku. Potom zde ještě zazněla otázka, kdo je ve finále zodpovědný, já se k vám ještě vrátím, kdo je tedy ve finále zodpovědný za eh, implementaci programu AVIA? Evropské zákony říkají, že členské státy e, jsou tedy povzbuzeny k tomu, aby měli takovýto dobrovolný systém, ale nepředepisuje, nepředepisují, jak přesně to bude vypadat. Takže vy se ptáte, kdo rozhodne o těch modalitách, tak já vám odpovídám, že to jsou řecké orgány. zazněla řada obav, že komise by tlačila na řecké orgány, aby vraceli eh, zranitelné osoby do Turecka. Já trošku chápu, jaký to má kontext. Ale chci vyjasnit, jaká je ta situace doopravdy. Součástí společného akčního plánu, který jsem já dohodl společně s ministrem Muzalesem, vlastně jeden z eh, prvků bylo přeskoumat nebo nějak vyšetřovat, zda by to šlo udělat za předpokladu, že počet pojistek byl, byl naplněn, že tedy tam byly nějaké pojistky, které byly naplněny. To už bylo stanoveno v tom akčním plánu. A Mm, následně to bylo přeskoumáno a e, řecká asilová služba dospěla k závěru, že není vyloučeno, tedy striktně řečeno, že tyto zranitelné osoby se vrátí do Turecka, ale je vyloučeno, a to řekli jasně, že to lze udělat v tom zrychleném řízení. protože tam samozřejmě je potřeba eh, zachovat jakési procesní pojistky. Takže v praxi je to tak, že zranitelné osoby eh, všechny podléhaly tomu eh, regulérnímu přístupu, regulérnímu řízení. Neziskové organizace nebo nevládní organizace si stěžovaly, že není dost času na to mm, identifikovat zranitelnost a že to způsobuje tedy potíže. Zase řeknu to naprosto jasně. Je v zájmu zranitelných osob, aby ty jejich zranitelnosti byly identifikovány co nejrychleji. Proč? Protože ve chvíli, kdy jsou identifikovány, je jasné, jakým postup, jaký postup eh, bude platit pro ně. A eh, samozřejmě také tito lidé právě díky těm eh, zranitelnostem se dostanou z ostrovů na pevninu. A je tedy zřejmé, že je potřeba identifikovat tato zranitelná místa co nejrychleji, nebo ty zranitelné osoby co nejrychleji. A zatím, jak už jsem říkal, systém eh, se spíše tedy zaměřuje eh, na to, aby eh, jim někdo neunikl. To znamená, identifikuje jako zranitelné více osob než méně. Zastávají tedy jakýsi opatrný přístup. A e, pokud třeba nebyli e, e, dostupní státní lékaři, zhostili se této úlohy nevládní organizace, identifikování těch zranitelných osob. A zase, jak říkám, oni byli spíše op, více opatrní než méně, aby jim nikdo neunikl aby jim tím sítem někdo nepropadl. Co se týče nedoprovázených nezletilých, Řada z vás zcela správně nadnesla tento problém. Já už jsem to říkal i několikrát v této sněmovně. Ono je to opravdu těžké téma. A vůbec to není z důvodu nedostatku evropského financování. Už jsem zmiňoval dříve, že jsem eh, seděl u kulatého stolu s nevládními organizacemi. Řekl jsem jim, podívejte se, máte peníze. Eh, pomozte nám vyřešit tento problém. Ale oni nám říkají, podívejte se, je to velmi těžké, protože nejprve je potřeba na, nalézt eh, kvalifikované pracovníky a tak dále. Takže tohleto téma je opravdu těžké. To neznamená, že jsme spokojeni s tím, jak ta situace vypadá. Naprosto ne. Eh, opravdu i nadále budeme pokračovat v tom, abychom zajistili, že je dobře postaráno o nedoprovázené eh, nezletilé. Vlastně tady máme otázku opatrovnictví, bylo to zmíněno i ve zprávě. Pracuje se na zákonu, který by eh, zlepšil systém opatrovnictví to je velmi důležité. Taky jsou neziskové nebo nevládní organizace, které postupují i trošku neformálněji. Ale opravdu je to vážné téma, musíme tedy všichni spolupracovat, abychom mm, dosáhli pokroku v této oblasti. A opět musím říct si další věc, i když se na tom asi nikdy neschodneme, ale pokaždé, když tady jsem, někdo řekne, že um, dohoda EU s Tureckem je nelegální a já s tím nesouhlasím. I tedy ve své nepolitické roli. E, prohlášení EU a Turecka říká, že je potřeba respektovat evropské zákony, mezinárodní právo a teď to uplatňujeme. To znamená, že každý migrant, každý uprchlík, který přichází, má nárok na individuální přeskoumání svého případu. Také má právo na odvolání a tak dále. Tohle je tedy postup, kterým se řídíme. Taková je realita můžeme si dělat obavy, a to je zcela správné, například o rychlosti eh, procesu. Já jsem vám samozřejmě taky řekl, kde je to zaseknuté, ale není tedy jako problém s tím, že bychom se vůbec neřídili těmi pravidly na žádné straně, protože eh, se jimi řídíme. Možná eh, to už z mé strany bude stačit, nevím, kolik ještě máme času, ale dám zase prostor dalším. Já vám děkuji. Myslím si, že vaše odpověď byla poměrně detailní, takže vám děkuji, pane Vervej. Mým úkolem je nyní obrátit se na kolegy. Tedy eh, návrh zprávy eh, výboru Ligy budeme považovat za eh, schválený, pokud nepředložíte komentáře na sekretariát do konce tohoto týdne. Takže pokud máte jakékoliv připomínky k té navrhované zprávě, předejte to do konce tohoto týdne. Já vám oběma mnohokrát děkuji za všechny informace, komentáře a připomínky. A nyní jsme vyčerpali eh, program, takže máte trošku času navíc. Eh, sejdeme se znovu 29. června eh, od 9 do 12.30 a potom zase od, 15, od 14 do 17.30. Mnohokrát vám děkuji za spolupráci a ještě hezké odpoledne.